něco, co by bylo bývalo dobré pro občany, pro nákup i pro prodej. Ale jinak je možno levněji prodávat určité záležitosti, například eh, pytle na odvoz odpadu a za to potom pořizovat služby sociálního veřejného zájmu, ale bohužel tomu tak není. Určitá pravidla jsou sice zjednodušena, ale například tento dynamický systém nákupu, to je tedy zjednodušeno, ale jiné systémy byly naopak ještě zkomplikovány, například co se týče propočítávání životního cyklu. Tady v současné době naše obce ani regionální správní úřady prostě vůbec nechápou, jak se to má provádět. Co se týče nákupu, i ten byl velice stížen a my skutečně zastáváme názor, že v praxi bude jednodušší eh, nakonec to provádět a doufáme, že tedy ten návrh. Myslíme si, že ten návrh, který původně ležel v parlamentu, včetně usnesení parlamentu, byl daleko lepší a jednodušší. My se prostě domníváme, že je důležité opřít se o to, co rozhodl Evropský eh, soudní dvůr. Eh, my chceme, aby tyto postupy byly prováděny v takzvaném klasickém sektoru a není nám dost jasné, proč tady je rozdělení na služby proč se nepokračuje v rozdělení na služby A a B. Eh, my bychom se naopak domnívali, že více služeb mělo být umístěno do sektoru B, například přepravní služby, zejména v sociální oblasti, ale právě teď eh, švédské obce a švédské regionální úřady si dělají největší starosti s tím, že se tady nehledí a nesmí se hledět na nejvýhodnější cenu. Já chápu, že ostatní se snaží prosadit dobrou kvalitu u udělování veřejných zakázek, ale to přeci neznamená, že se nebude hledět rovněž na cenu, že přeci není možné, aby ta maximální kvalita byla obligatorním cílem a e, podle toho by se prostě vybíraly e, nabídky. Mělo by se také hledět na tu nejvhodnější cenu. V roce 2005 už jsme v této oblasti řekli, že samozřejmě e, není přípustné, aby tady nebyly žádné předpisy týkající se kvality, ale při našem udělování veřejných zakázek konstatujeme, že prostě kvalita musí být, je povinnou součástí při udělování veřejných zakázek, ale zároveň důležitým a maximálním hlediskem je tady nejvýhodnější cena. A je tedy velmi překvapivé, že něco takového se najednou tady neobjevuje. A kromě toho je třeba vycházet z toho, že ku příkladu, co se týče námitek u soudů, co do nákladů, náklady by mohly být sníženy určitým odvolacím řízením a bylo by tady daleko transparentnější řízení. U nás to byl totiž nejprve problém ve Švédsku, kde jsme měli více než tisíc takových jednání před soudem v roce 2011, ale to stojí peníze. A čas jsou peníze. A samozřejmě tyto peníze by mohly být použity na zlepšení komunální nabídky. A pak tady existují určité druhy zadávání veřejných zakázek v oblasti zboží, kde to nejdůležitější je skutečně cena. Pomysleme na benzín, na elektřinu, Eh, na generická léčiva například, eh, a když se tady musí, nebo kdyby se museli propočítávat ještě jiné parametry, tak by to znamenalo prostě úplně zbytečnou práci navíc, která se může vynaložit jinde, eh, například při zpracovávání výpisu veřejných zakázek u daleko komplikovanějších témat. Kromě toho, naše zkušenosti ukazují, že zejména malé a středně velké podniky by měly užitek z těchto nejnižších cen, eh, protože by mohly mít také nízké správní náklady, které by jim umožnily stát si lépe v konkurenci. Ale pak když budeme muset splnit všechna ta další ustanovení, to znamená, že nejprve tady bude muset eh, dojít ke zvažování splnění nejrůznějších podmínek, no tak to bude prostě velmi nákladné pro malé a středně velké podniky a nebudou se moci účastnit udělování veřejných zakázek, protože nebudou konkurenceschopné. A zároveň bychom skutečně chtěli velice naléhavě poukázat na to, že nejvýhodnější nabídka zároveň samozřejmě musí mít kvalitu. Je celá řada služeb, které sem patří, ale úřady musí samozřejmě vědět, co a jaké podmínky aplikovat. Já jsem se účastnila celé řady udělování veřejných zakázek. Pomysleme na takové komplikované záležitosti, jako například vybavení jednotky, stanice jednotky intenzivní péče v komunální oblasti nebo um, um, architektonické služby, tady u všech těchto záležitostí musíme skutečně dbát na to, abychom měli tu nejlepší nabídku. Potřebujeme naprosto jasná zjednodušení a nikoli v dodatečné správně, eh, správní prostě zátěže. A to patří jak pro, toto platí jak pro úřady, eh, které vypisují veřejné zakázky, tak pro příjemce. Protože Existují i malé zakázky, kde skutečně není zapotřebí mít takováto komplikovaná pravidla. Děkuji mnohokrát. Uh, und das Wort an Frau Kathleen Walker-Shaw. Velice vám děkuji a dále má slovo paní Kathleen Walker-Shaw. Velice vám děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si připravila PowerPointovou prezentaci, která je krátká, ale doufám, že bude užitečná. Jmenuji se Kathleen Walker Show a reprezentuji GMB. Je to tedy eh, největší eh, taková organizace ve Spojené království a já se eh, zabývám v pracovní skupině názorem na udělování, na zadávání veřejných zakázek. Je to e, síť pro trvalé udržitelné veřejné zakázky, která operuje již několik let. A také se zabývá posledním přepracováním evropské směrnice. Já se zabývám touto oblastí již přes 20 let. A z našeho pohledu, pohledu odboru, my nejsme proti zjednodušování, my podporujeme zjednodušení této směrnice, ale musíme chápat, že zjednodušení není to tež eh, jako odstranění některých zásad, které by eh, měly být nedílnou součástí zadávání veřejných zakázek a pokusím se vysvětlit, eh, jak to má fungovat. To tedy neznamená odstranit určité standardy ze smluv je třeba zajistit klíčový prvek a to je jasnost neodstraňování určitých částí. Podívejme se na první obrázek. Chtěla bych to zdůraznit kontext, v němž se na to díváme. Eh, je to podpora eh, sociálního tržního hospodářství, eh, zachování životních a pracovních podmínek, svobodu veřejných zadavatelů, aby rozhodovali o organizaci a poskytování služeb a o veřejné spolupráci, zákony o zadávání veřejných zakázek způsobí na trhu a v, tady je celá řada eh, rozdílů. Někteří lidé věří, že je třeba eh, respektovat tato pravidla. Musíme si to vyjasnit. Jsou to tedy ty zásady, které jsem uváděla, souvisí jenom s tím jednotným trhem. Je tu několik zásadních Eh, zásad, které je třeba vidět v souvislosti s tímto přepracováním. Jaký je cíl jednotného trhu? Je to pouze tento cíl nebo zjištění eh, sociálního tržního hospodářství a implementace eh, cílů Evropa 2020. Je třeba zjednodušit tyto návrhy a chtěla bych vám připomenout, že vzhledem k tomu těchto programů sporných opatření v celé Evropě. A vzhledem k Evropě 2020 máme jenom velice málo omezených nástrojů, abychom dosáhli tohoto cíle, abychom eh, eh, sledovali, jak můžeme tvůrčím způsobem uskutečňovat tento proces. Eh, důležité zásady pro odbory jsou takové, že zadávání veřejných zakázek zahrnuje využívání veřejných prostředků eh, peněz daňových eh, poplatníků. A potřebujeme takové závazky, aby byly vynaloženy rozumně, aby to nesnižovalo eh, platy, nezhoršovaly pracovní podmínky, eh, respektování eh, sociálních práv a práv zaměstnanosti. Nemůžeme to oddělovat od další legislativy a politiky. Je tu vyčerpávající seznam klíčových priorit odboru, ale chtěla bych ukázat jenom některé z těchto klíčových priorit to, co je zejména důležité pro váš výbor, je, eh, jak budeme přistupovat k umluvě eh, Mezinárodní organizace práce, eh, co se týče pra- pracovních doložek v těchto veřej, smlouvách o veřejných zakázkách. Je třeba zdůraznit významnost této úmluvy ILO která předchází vlastně legislativě EU a uznává pravidla o zadávání veřejných e, zakázek, je e, jasné, že ti, co e, ratifikovali tuto úmluvy a také, jak se využívá v celé řadě států, které ji nepodepsali a je třeba podpořit členské státy, aby ji ratifikovali a je třeba se podívat, zda je to v souladu právy e, na e, zaměstnanců a pracovních podmínek, včetně kolektivního vyjednávání. To je v úvodním ustanovení 44 a komise o e, těchto závazcích nikdy nehovoří a to je nedostatek. My chceme, aby bylo jasné, že je třeba, aby směrnice respektovala tato právní ustanovení, že je třeba konzistentně respektovat znění eh, této umluvy. A ještě několik priorit velice rychle, protože víme, že máme málo času. Eh, jak o tom hovořila má předřečnice, že tu eh, vypadla nejnižší cena. To se jak o tom hovořila naše švédská kolegyně. Některé členské státy to používají. Mnohé členské státy používají pouze eh, nejnižší cenu a ne kritérium kvality. Podle našeho názoru eh, nejvýhodnější nabídka eh, zahrnuje obojí nejlepší hodnotu za vynaložené prostředky. Tak je třeba, aby bylo umožněno sledovat, proč jaké jsou ty trvale udržitelné prvky smlouvy eh, a to je velice důležité. Pokud to není udržitelné eh, z dlouhodobého hlediska, to může být mnohem dražší. Také zohledníme ty náklady životního cyklu. Přáli bychom si, aby to procento bylo alespoň na poloviční úrovni, aby se to snížilo na 25 anebo ještě na nižší úrovni 15 kdy to jsou eh, velice eh, pracovně náročné eh, oblasti a nebo 19 servisních nákladů představují náklady práce. Je třeba tedy zohlednit snížení těchto nákladů na 50 To jsou tedy podmínky, které to nemohou umožnit. Chceme zde mít tedy velice jasné procesy u těch nízkých eh, nabídek, subdodávky. Eh, to je otázka, eh, kterou se náš výbor již začal zabývat. Chtěli bychom vlastně snížit počet na tři a zacházet zachovat tedy tu zásadu eh, spolehlivosti osob dodávek. A chtěla bych říci, že spolupracujeme s mnoha eh, zaměstnavateli, kteří mají také obavy u subdodávek, protože mnozí ztratí eh, v důsledku nelegální konkurence kontrakt a to je velice komplexní a více vrstevnatá otázka. Snaží se vyvarovat se z eh, eh, neužívání eh, plateb sociálního pojištění a také potom využívání OSVČ. Některé osoby pracují ve velice nejistých podmínkách a je třeba zajistit otázky životního cyklu a udržitelnosti. A když hovoříme o nákladech životního cyklu, tak do toho zahrnujeme sociálně udržitelné výrobní procesy, eh, vynakládání veřejných prostředků pro zajištění slušných pracovních eh, podmínek. Eh, toto přepracování eh, má být v souladu s cíly Evropa 2020 a zajištění slušných pracovních podmínek v Evropské Evropské unii. Chceme s vámi spolupracovat a děkujeme ještě jednou za příležitost, že jsme zde mohli vystoupit a s radostí zodpovíme na vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem expertkám a nyní si dovolím dát slovo paní Alessandře Fratýniové. Grazie, signor. Děkuji, paní předsedající. Já chci poděkovat i panu Garganimu, který je zpravodajem u této velmi náročné problematiky a který nás seznámil s touto problematikou. Já budu pokračovat anglicky. Postura je oficiálně uznaný je omezen, omezené, omezená unie, tedy univerzální poštovní unie, a představuje 51 členů, 2,1 milionu zaměstnanců v celé Evropě a denně dodává poštu 800 milionům zákazníků denně. Poštovní sektor spadá do působnosti směrnice o veřejných službách. A velmi se lišil od ostatních podobných sektorů, protože zde není infrastruktura, páteřní síť, přenosová síť a tento sektor se výrazně změnil v posledních letech. Došlo k, ke snížení objemu přepravy pošty, dochází ke ztrátě objemu od 4 do 10 ročně u všech eh, pošt. Dochází také ke změně chování zákazníků. Když jste naposledy poslali dopis eh, příteli nebo obchodnímu partnerovi. A pošta je součástí širšího komunikačního sektoru, kde fyzická pošta je stále více doplněna dalšími formami komunikace. Takže poptávka je stále vyšší po elektronických službách. A na tomto pozadí, na pozadí významných změn, Post Europe vítá oznámení komise o modernizaci pravidel pro veřejna, veřejné zakázky. A předložení návrhu v prosinci 2011, tehdy tedy komise vyhlásila, že legislativa veřejných zakázkách musí být revidována, modernizována aby byla schopna lépe řešit eh, vyvíjející se politický, sociální a ekonomický kontext. Avšak posil plituje toho, že návrh komise, a hovořím o směrnici o veřejných službách, nebere v úvahu základní eh, regulační vývoj v oblasti pošt. Současný návrh eh, směrnice o veřejných službách upravuje, že tato směrnice se bude vztahovat na aktivity týkající se poskytování poštovních služeb a, a tady na to chci upozornit, jiných služeb, než jsou poštovní služby. A to je velmi zvláštní, specifické ustanovení. Takové ustanovení není v, u ustanovení týkajících se elektřiny, energie, vody nebo dopravy toto ustanovení upřesňuje, že pro účely směrnice tyto další služby jsou. A potom je tu výčet služeb, tedy služby elektronické komunikace, finanční služby, logistické služby. To jsou všechno služby, které jsou zcela jasně poskytovány v konkurenčním prostředí. Jaké je stanovisko Post Europe? Poštovní trhy jsou de jure otevřeny hospodářské soutěži. Liberalizace byla zahájena v roce 1997 první poštovní směrnicí a došlo k plnému otevření se trhu 31. prosince 2010. Deset členských států má dvouletou výjimku pro otevření se trhu a to, to tato výjimka skončí na konci roku 2012, tedy až bude schválena směrnice o veřejných službách, tak dojde tedy k otevření poštovních služeb v celé Evropské unii. Poštovní trhy jsou také jsou, jsou de facto také velmi konkurenční. Tedy postupy podle článku 30, který umožňuje, aby členské státy požadovaly výjimku z pravidel veřejné soutěže a veřejných zakázek. Tyto záznamy ukazují rostoucí počet poštovních a dalších služeb, které nespadají do působnosti směrnice o veřejných službách. A tady máme finanční služby, kurirní kurierní služby, balíková pošta a podobně. Tedy v zásadě se dostávám k závěru. Ve světle liberalizačních procesů jako výsledek zavedení plnohodnotné regulace tohoto trhu, které upravuje vysoce kvalitních univerzálních poštovních služeb v celé Evropské unii tedy zájem o dopad, tedy tento důraz tedy je od samého počátku jasný a ve světle vývoje trhu od roku 2004 poštovní sektor je toho názoru, že důvody pro zachování tohoto sektoru v působnosti směrnice o veřejných službách už nejsou tedy reálné uplatnitelné. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát všem čtyřem expertkám za jejich obšírné představení tohoto komplexního tématu. Mám teď na seznamu těch, kteří chtějí položit okázku, se vyjádřit pana Kožušníka, kterého požádám, aby nám řekl, zda jsem jeho jméno vyslovila správně, a potom paní Kastix, paní Lichtenbergovou a potom eh, také mě. Pak, když si někdo ještě přeje, ano, pan Gagány, to je zpravodaj, pan Koferaty a tím bych tedy uzavřela seznam řečníků a nejprve dostává slovo pan Kožušník. Prosím pěkně. Děkuji paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, milé dámy. Uh, ono celé projednávání nové směrnice k veřejným zakázkám mě nedá, než teda vznesu, vznesu otázku, uh, abych nespomenul na jednoho bývalého eh, důležitého politického představitele Sovětského svazu, který řekl jednu krásnou větu, která lze použít na hodně věcí. A chtěli jsme to zlepšit, chtěli jsme, aby to dopadlo dobře, ale dopadlo to jako vždycky. A v podstatě komise přicházela s návrhem, že chce větší transparentnost, zjednodušení, méně byrokracie. Já mám to štěstí být stínovým zpravodajem eh, ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. A musím říct, že návrh mého kolegy pana Tarabely eh, mě hodně překvapil, stejně tak, jak mou politickou eh, skupinu, protože naopak ten návrh dle našeho názoru představuje více komplikací, více byrokracie. Stejně tak bych chtěl poděkovat tady paní paní Evě Sveman ze Švédska, protože zmínila kritérium ceny a kvality, kdy ta cena se ztrácí z toho návrhu jako kritérium hlavní a naopak se objevují nová kritéria. Nejenom kritérium, eh, řekněme, hodnoty, ale i kritéria sociální. A v tomto smyslu bych chtěl říct, že osobně si myslím, že eh, eh, toto kritérium je nástroj, který vede doslova cestou do pekel, protože si myslím, že není. Každá cesta do pekla bývá dlážděna dobrými, dobrými úmysly. Osobně si myslím, že eh, zadavatel, aby vložil kritérium, eh, řekněme, sociální soudržnosti, eh, řekněme toho, aby se dobře staral o dlouhodobě nezaměstnané, zní svým způsobem z pohledu ekonomického jako utopický vtip. Ale protože jsme na právním výboru, tak si myslím, pojďme se kolegové zamyslet nad tím, jestli je správné z právního pohledu zavádět do legislativy týkající se veřejných zakázek Eh, pracovní právo. Já osobně si myslím, že to z pohledu právního dobré není. A má otázka na závěr zní na milé dámy, eh, nestačí současná legislativa a tlak na její dodržování a uvolnění bariér třeba pro lepší elektronické zadávání veřejných zakázek. Děkuji. Děkuji vám, paní Kastix, prosím. Merci. Děkuji, já chci poděkovat expertkám za to, že tento problém popsali z, různ- z různých pohledů. Problematika veřejných zakázek pro specifické odvětví a koncese, o kterých budeme hovořit později, tyto směrnice jsou velmi důležité. Budou mít významný dopad na ekonomiku Evropské unie vzhledem k objemům těch zakázek a počtu pracovních míst. Vy jste o tom hovořili. A je to o to významnější, že se jedná o veřejné finanční prostředky a dopad, který to bude mít na ekonomiku Evropské unie, vlastně znamená, že hybatelem budou veřejné prostředky. A je zásadní, aby zákonodárce, kterým jsme, si přál nasměrovat způsob, jak tyto zakázky ovlivní fungování ekonomiky Evropské unie. A je normální, že si přejeme, aby u přijetosti schválení těchto směrnic orientace Evropské unie zde byla potvrzena. A ta orientace se týká například sociální oblasti. Tedy cílem Evropské unie je mít více pracovních míst a pracovní místa vyšší kvality. Je tu také určitá orientace v oblasti životního prostředí. Nemůžeme na jedné straně schvalovat e, směrnice a doporučení týkající se kritérií v oblasti životního prostředí. A potom, když máme možnost vstoupit do praxe a ovlivňovat e, rozvoj sociální a environmentální, tvářit se, jakoby zde žádná základní orientace nebyla. A to je důvod, proč si nemyslím si, že by to bylo nějaké další právní omezení. Ale pokud poskytneme určitou základní orientaci v tom, jak by měly být uzavírány veřejné zakázky, tak to je skutečně minimum. Potom je tu transparentnost. Proč? My víme, že udělování veřejných zakázek bylo často a je stále příležitostí pro korupci, pro zneužívání informací v obchodním styku a různých dalších eh, machinací. A proto bychom měli bránit zneužívání veřejných prostředků na všech úrovních. Takže potřebujeme transparentní a kontrolovatelné postupy. A potom, pokud jde o cíle a základní orientaci v oblasti kvality pracovních míst, tak je také naší odpovědností říci, že při udělování veřejných zakázek, ať už jde o nákup, o veřejné práce nebo služby, měli bychom také uvádět sociální kritéria, která budou jasná a přesná. Tedy netýká se to pouze vnitrostátních předpisů, ale také kolektivních smluv. Některé, viděli jsme, že některá rozhodnutí Evropského soudního dvora, například rozhodnutí Rufer, uvádí, jak je možné zneužívat eh, kolektivní dohody a zneužívat eh, fenoménu subdodavatelství. Tedy pokud uzavírá veřejnou zakázku služka veřejné zprávy, tak musí ověřovat, zda pracovní právo, sociální kritéria, kolektivní dohody jsou u zadavatelů dodrženy. A je třeba také doplnit kritéria v oblasti životního prostředí, protože to může být jedním z výběrových kritérií při uzavírání veřejné zakázky pro zadavatele. Neznamená to zvyšovat byrokracii, znamená to pouze konzistentnost v politikách Evropské unie. A zdá se mi, že to patří do naší odpovědnosti. Fokastik. Děkuji mnohokrát. A než dám slovo paní Lichtenbergerové, chtěla bych velice srdečně přivítat pana Maxe Štádlera. Je eh, náměstkem ministra spravedlnosti v Německu a velice mě těší, že jste nás poctil tou ctí a účastní jste se našeho jednání ve právním výboru. Děkuji. Vítejte. A nyní má slovo paní Lichtenberger. Děkuji vám. Zadávání veřejných zakázek se považovalo za zázrak pro snížení nákladů eh, v regionální oblasti a pro mm, ubrání na moci monopolu, ale to eh, se nepodařilo prosadit a proto teď máme potřebu nové úpravy. To je první konstatace. Samozřejmě zjednodušení by bylo bývalo dobrým řešením pro malé, menší obce, pro menší veřejné orgány prostě není možné rozvinout odpovídající kompetenci pro protažení celého zadávání veřejných zakázek tak, aby skutečně dostali toho nejlepšího nabizitele, aby se tam prostě neprotlačil třeba nějaký regionální monopolista. Druhý bod. Je tady potřeba ještě mnohé se učit. Veřejné úřady, veřejné orgány se musí ještě mnohé naučit, to je jasné. Ale když se podíváme na existující systém zadávání veřejných zakázek, tak vidíme, že leco se projevilo jako velice významné. Za prvé otázka subcontractingu, čili pod subdodavatelů. Eh, tady existuje prostě jakoby únik z odpovědnosti, protože subcontracting se dnes pravidla nepoužívá pro nákup další expertízy, ale pro zakrývání cenového dumpingu a pro zbavování se odpovědnosti. A mohla bych vám tady jmenovat četné případy z obcí, které na základě eh, těchto subcontracting pravidel eh, se prostě vůbec nedostali ani k žádnému hájení svých práv, protože je to prostě převálcovalo. Čili tady by se měl ten subcontracting lépe upravit. A rozhodující bod, eh, o tom už se zmínil náš první kolega, který hovořil. To je eh, otázka toho nejlepší, té zásady nejlepší ceny a kvality. Ale tady já mm, za zastávám spíše jiný pohled, protože zejména ta nejnižší cena nám i ve velikém velkých otázkách udělování veřejných zákazek způsobila tu situaci, že jsme konec konců potom na základě kaskádovitých subdodávek dostali obce do situací, kde ztratili právní nároky a kde museli zadat konec konců, i když věděli, že to bude problém. Eh, znám tady příklady z Jižního Tyrolska, z Německa, ať už odkudkoliv, kde prostě ten nejlep, nejlevnější nabizitel na trhu, kde už se vědělo, ale nešlo to dokázat, že to bude katastrofa, se dostali k lízu takzvaně. A teprve potom začaly působit prostě právní podmínky, kterým se obce nemohly ubránit. Čili ta otázka mm, hlavní zásady by měla být spojena s liability rules a s opravdovidou proveditelností subdodávek, protože po pěti kaskádách každý ztratí přehled a prostě není možné cokoliv eh, z právního ohledu prosadit. Ta perspektiva životního cyklu, tu se mi docela líbí, tím se nebudu teď zaobírat. Ale mám tady ještě jednu otázku a to je otázka trvalých koncesí. Pomýšlím například na francouz, ale zejména na italské koncese na, na dálnicích, tak se mi to zdá být absurdní, protože pak tedy otázka zadávání veřejných zakázek už není možná logicky, jak si protože to, co veřejná zakázka měla přinést na hodnotách, není, mož, není realizovatelná, protože samozřejmě během 50 let se vytvoří ty regionální monopoly, které dominují v oblasti cenové struktury a tak dále. To platí především pro veřejné zakázky v oblasti dopravy, kde k tomu přistupuje celá řada infrastruktury, jiné podniky. Tady je třeba zadávat dlouhodobé koncese, protože jinak by to prostě nebylo reálné a proveditelné. Ale tady vidím zásadní problém v tom, e, že by se to mohlo zvrátit do jakéhosi zdánlivého kvázi řešení, e, protože by to nepřineslo efekt a vytvořili by se tu stejně tak regionální monopolisté. U poštovních služeb platí to tež. Proto se domnívám, že bude obtížné tady prostě ještě jednou eh, na to nasadit další proceduru výběrového řízení. My v nařízení o univerzálních službách jsme sepsali velice tvrdá kritéria a kdyby se to všechno mělo ještě jaksi zdvojovat, duplikovat, tak už by to nebylo zcela právně čisté a jasné a byla by to jistě řada námitek. Proto si musíme uh, Um, proto musíme přemýšlet o jiném řešení. A ještě jednu otázku na expertky. Velice často obce zavádějí specifická kritéria, jako ku příkladu fair trade, zadávání fair trade, anebo například u potravin zdravé potraviny, bio potraviny. Ale v nemocnicích to vůbec není možné, například, protože se praví, dokud je třeba dodržet nároky na kvalitu, není možné rozlišovat mezi bioprodukty a jinými produkty. Tady tedy vidím problém určitý a pak ještě jednu věc. Paní Sveman, myslím, to byla, která řekla, že malé a středně velké podniky by automaticky měly užitek z toho, kdyby se veřejné zakázky zadávaly tímto způsobem, ale mohu vám říci, že to není v celé řadě elektronicky zadávaných služeb, protože pakliže obec chce vypsat veřejnou zakázku, ale přicházejí prostě ty giganti trhu, tak ty to vždycky jaksi prorazí, protože oni jsou schopni se přizpůsobit daleko lépe kritériím. A tady se domnívám, že zejména pro umožnění přístupu open source musíme připustit specifická kritéria, protože přes mě tady pravidla one size fits all se hodí nejméně. Děkuji. Um, Mein Wortbeitrag ist ein umso kürzer. Děkuji. Čím kratší příspěvek, tím eh, lepší, ale mám tu ještě doplňující otázku na paní Benedity, která se týká vlastní certifikace. Eh, jak tedy vypadá toto auto certifikování, alespoň jak já to chápu, tak je to koncepce šitá na míru. A nyní dávám slovo panu Gargány a potom panu Koferaty. Prosím. Já bych si chtěl, já bych chtěl úvodem říci, že zasedáme ve výboru Jury, musíme vydat stanovisko, které se týká pravomocí našeho výboru. A naši hosté řekli velmi zajímavé věci, které vezmu v úvahu, protože musím předložit zprávu a musím zapracovat pozměňovací návrhy. Já jsem slyšel zajímavé věci, které zapadají do globální oblasti veřejných zakázek a ve svých odpovědích musím dbát také toho, co je v našem stanovisku. Lituji, že výbor IMCO, se kterým nemáme příliš úzké vazby, předložil již pozměňovací návrhy, protože naše pozměňovací návrhy představují vlastně předpoklad pro nasměrování gestorského výboru. Já už jsem řekl, že vezmu v úvahu to, co je nejdůležitější a posoudím to ve světle vývoje judikatury ke kterému došlo a kde jsou jasné pokyny. Řeknu dvě důležité věci. Zdá se mi, že paní Beneventy a také paní Fratýny, i když posledně uvedená tak učiněna kriticky, se domnívají, že je to důležitá záležitost a je třeba, aby došlo ke zjednodušení. Je to důležité proto, abychom veřejným zakázkám poskytli určitý řád doplněný pružností. A paní Evě Sveman a i dalším bych chtěl sdělit, Tady bylo řečeno, že nejnižší cena neznamená kvalitu. To příliš souvisí s technikou pro veřejné zakázky, ale je to i určitý právní prvek. Nižší cena nepřináší sama o sobě jako- nikdy kvalitu, ale musí tu být také určité kritérium. A je tu rozpor. Pokud řekneme, že nejnižší cena může znamenat celou řadu skutečností a dopadů. Já předložím pozměňovací návrhy a budeme o tom jednat ve výboru. Ale já bych chtěl vědět, zda ze strany našich expertek došlo k pozitivnímu hodnocení tohoto bodu. Sudodavatele, o tom jsme také hovořili. Já jsem se nezabýval konkrétně touto otázkou, ale měli bychom se jim vyhýbat, anebo, jak to zaznělo, měli bychom to upravit odlišně. Tady bych uvítal upřesnění. A chci také vyzvat komisi. Chci potrhnout to, co řekla paní Fratýny. Zdá se mi obtížné spochybňovat, co řekla o poštovním sektoru. Je to pravda, dnes došlo k privatizaci a je tu celosvětová konkurence, nejen evropská. To znamená, že poštovní trhy jsou otevřené. A pokud chceme zjednodušit situaci, a ten pojem zjednodušení je pro nás velmi důležitý. Těžkopádnost procedur je problém, se kterým zápolíme každý den. To je brzdou. Chci říci, že poštovní problematika by měla být z této oblasti vyřazena, protože konkurenční aspekty překročily ten rámec, který známe. Vzhledem k tomu, že se trhy otevřely. Položil jsem některé otázky na které expertky určitě odpoví. Děkuji. Dankeschön. Děkuji a nakonec pan Koferaty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už zaznělo, veřejné eh, zakázky představují mimořádnou páku, zejména pokud eh, jsou v rukou územních celků. A slouží k určitým cílům a podpoře ekonomické aktivity. Je tedy důležité, aby došlo k, jednotné, k jednotnému právnímu rámci. A náš závazek by měl být vytvořit priority. V textu je všechno důležité, ale tři otázky jsou důležitější. Nejprve vypracování nabídky. Nejnižší cena to časem vytvořilo velké škody, protože na, náklady vlastně jsou skryty všude. Dodržování kolektivní dohody má cenu. Ohledy na životní prostředí, to má také cenu. Ohled k osobám, to má také cenu. To znamená, že to vše prodražuje nabídku. A to, k čemu došlo v Evropě v posledních letech, nás dovádí k závěru, že využití nejnižší ceny znamenalo obrovské narušení situace na trhu. A to už vůbec nehovořím o kvalitě, protože v řadě aktivit kvalita služeb je velmi důležitá. Kvalita má svou cenu v oblasti energií a podobně. Takže ten nástroj nejnižší nabídky by měl být zrušen, pokud chceme jít ku předu. A ve skutečnosti by měl, by, měl by být nahrazen nejlepší nabídkou, která bere v úvahu všechny parametry. Řetězec subdodavatelů. To je nástroj, který je využíván nejen pro snížení nákladů, ale také proto, aby mohly být eh, zaváděny aktivity nesprávné. Nakonec hovoříme o organizovaném zločinu. Měli bychom stanovit eh, mes pro sudodavatelství, která by měla být vyjádřena číselně. A musíme zajistit přímé platby. To je také forma transparentnosti. A každý odpovědný úřad pro veřejné zakázky musí mít stejnou odpovědnost, protože jinak vytvoříme rozdíly v tom řetězci subdodavatelů a bude existovat možnost, že do řetězce subdodavatelů vstoupí organizovaný zločin. Třetí věc, malé podniky. Já se domnívám, že cesta k následování je možnost spojovat malé podniky a dát jim možnost využívat pružnost a vlastní kompetence. Rozdělení, rozdrobení veřejných zakázek nebezpečné pro malé podniky v pošty a další veřejné služby jsou privatizovány. V některých zemích k tomu už došlo, jinde ten proces běží. A v jiných vůbec ne. Možná bychom měli zvážit způsob, jak ta přechodná fáze od veřejného sektoru k soukromému je řešena. Nemyslím si, že by bylo užitečné schvalovat ustanovení, úplného vyloučení, kde by vznikly rozdíly mezi jednotými zeměmi. V jednom sektoru je určitá služba veřejná, jinde byla zprivatizována a já bych spíše hovo- chtěl hovořit o přechodných ustanoveních. Například, když je sektor služeb eh, ve fázi přechodu z veřejného do soukromého sektoru. Děkuji, pane Koferaty, vážené expertky. Vidíte, že toto velice důležité téma je pro náš výbor dnes mírně závažné a snažíme se tedy zaměřit na ty důležité otázky a zodpovědět je, prosím, a proto dávám slovo nejprve paní Beneventy. Prosím, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud dovolíte, no, vrátím se k tomu poslednímu a pak budu postupovat pospátku k poznámkám pana poslance Koferátyho. Hovořil o subdodavatelský pan Koferáty ví dobře, že v Itálii máme velmi restriktivní legislativu naše legislativa zakazuje řetězové subdodavatelství. Ale já chci říct si následující. Přes existenci této legislativy ten problém existuje, jak jste sám poznamenal, velmi oprávněně. Takže jádrem problému je nalézt správný způsob, jak zaručit kontroly subdodavatelství, protože pravidla nestačí ten problém přetrvává přes existenci pravidel. Přímé platby subdodavatelům. To může být užitečný nástroj, který by mohl pomoci podnikům, které při provádění veřejných zakázek jsou v pozici subdodavatelů. To by jim umožnilo získávat eh, platby rychleji. A toto ustanovení to členským státům umožňuje. A bylo by možné, aby ty předpisy byly konkrétnější. A byla by to povinnost, a ne pouze alternativa, tedy zajistit přímé platby. Já bych to ponechala na požadavku subdodavatele. My máme za to, že subdodavatel je slabým článkem v řetězci. Je tomu tak často, ale ne vždy. Tedy povinnost přímých plateb, ale na žádost subdodavatele. Co se týče o pevných cen a posouzení kvality, o tom hovořil pan Gargány. Já se domnívám, že u některých zakázek to může být dobré řešení, které umožní ochránit veškeré zásady, které mají přetrvávat. Tedy, co se týče návrhu paní poslankyně, jejíž jméno jsem zapomněla, v určitém počtu případů by toto řešení mohlo být užitečné, ale myslím, že by bylo vhodné ponechat určitou pružnost organizátor veřejných zakázek, kdy je třeba použít kritérium nejnižší ceny. Pokud je o autocertifikaci, základní myšlenkou je, že ekonomický subjekt, který se účastní poptávkou řízení, deklaruje, že plní všechny technické a právní podmínky účasti na veřejné, na poptávkovém řízení. A pokud eh, některé skutečnosti vyvolají pochybnosti, tak eh, je provedena kontrola. A takto se hospodářské subjekty mohou zúčastnit eh, veřejné zakázky bez předkládání veškerých možných eh, osvědčení, potvrzení. A také to znamená, že je omezený počet kontrol, pokud jde o tedy soutěžitele. K tomu, co řekl pan Kožušník, zda ve elektronické veřejné zakázky mohou představovat eh, vhodnou cestu pro snížení nákladu. Já myslím, že ano, je to jedna z nejlepších metod, jak snížit náklady. Ať už pro organizaci agentury, zadavatele nebo pro účastnice podniky. Neznamená to automaticky nejnižší cenu pro elektronické veřejné zakázky. Máme tedy nejnižší cenu, ale ekonomická nabídka nejvýhodnější díky určitým algoritmům. Je tu také ekonomické předání nabídky, komunikace mezi jednotlivými subjekty, tedy je možné to využívat eh, u všech možných operací, takže to představuje velký zdroj združování žádostí. Litovali jsme potíží o malých podniků sledovat složité procesy zadávání veřejných zakázek. Je to skutečně problém, který existuje, ale možná bych stál za to zjistit, zda bychom neměli bez zbytku využívat stávající součásti směrnice, které se týkají společných veřejných zakázek, kdy se dva, cel, dva, dvě entity dají dohromady a podílejí se společně na veřejné zakázce. To je mm, flexibilita, která je velmi důležitá. A združování poptávky například centralizací zadávání. Tedy na jaké úrovni dochází k agregaci? Na národní úrovni, pokud ta nabídka není taková, jaká by měla být, tak, by, tak to může představit problém. Děkuji vám. Můžete se hned ujmout slova, prosím. Ano, já bych se chtěla vrátit k zadávání veřejných zakázek, které jsou velice eh, užitečné jak pro soutěžitele, tak pro zadavatele. Eh, co se týče prostředí a plnění předpisů, jsme toho názoru, že je to nesmírně důležité. Například eh, abychom dodržovali kolektivní smlouvy. Domníváme se, že je velice důležité stanovit podmínku při zadávání veřejných zakázek, že bude zajištěn stejný eh, přístup ke všem zaměstnancům, tedy zajištění spravedlivých mest například. My ve Švédsku příliš nediskutujeme o subdodávkách. To je zpravidla stanoveno v konkrétní smlouvě. To znamená, když zadavatel zadá nějakou zakázku, potom v této smlouvě je stanoveno, jak bude vypadat a jaká bude situace z hlediska subdodavatelů. Předpisy, o kterých jste se zmiňovali, například v souvislosti eh, s biopotravinami, s produkty fair trade a podobně. Takovéto případy jsou potom definovány v té smlouvě o přidělení veřejné zakázky. Postupujeme takto už po mnoho let a je to jeden z požadavků, který musí být splněn. A to je v těch eh, nabídkách také obsaženo. Dále je důležitá možnost si vybrat nejnižší cenu. Proč? Protože ty požadavky kladené na kvalitu již byly dány, ty musí být tedy zcela nutně splněny takže při splnění požadované kvality se předkládají cenové nabídky a potom je tedy možné si vybrat tu nejnižší cenu. Co se týče eh, pevné ceny, kdy zadavatel stanoví určitou pevnou cenu a zase se poptává, co soutěžitele za to nabídnou. To je docela časté ve Švédsku. Praktický problém spočívá ve stanovení té ceny, protože eh, to se nestanovuje eh, snadno. Je to pro zadavatele někdy obtížné, ale tento postup se také eh, používá, když se někdo tedy v těch cenách eh, vyzve, paní, vyzná. Paní Walkershaw, pokusím se zodpovědět na ty otázky, které byly položeny v eh, tom pořadí. Pan Košušník tu bohužel není, ale nevím, jestli je to v tom kontextu. Hovořili se také o zprávě pana Tarabaly nebo obecněji co se týče práv eh, pracovníků. My se eh, právní výbor se zabývá tedy eh, právními aspekty sociálních práv zaměstnanců a musíme k tomu přistupovat obezřetně. Já se domnívám, že výbor se musí zabývat těmito tématy. Výbor pro zaměstnanost je bude zkoumat také, ale my potřebujeme právní konzistentnost a e, jasná pravidla. To je podstatnou rolí tohoto výboru. E, někdo si toho možná není tolik vědom, ale existuje celá řada e, právníků, e, kteří posuzovali tuto zprávu a dospěli k závěru. Pokud to již existovalo v roce 2004, pokud to bylo zvažováno, tak bychom eh, dnes eh, nepotřebovali činit toto rozhodnutí, ale eh, je třeba zdůraznit, že v této oblasti je právní nejistota a je třeba to zohlednit z hlediska kolektivních smluv. Odpověď tedy zní, ano, budeme se zabývat těmito otázkami a také v souvislosti s úmluvou ILO. A Dále tu zazněla celá řada připomínek, s nimiž naprosto souhlasím a doufám, že budou ve zprávě také zdůrazněny. Ale opět, a to je odpověď na první otázku, správně říká, že je třeba mít jasné sociální podmínky eh, zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, aby to eh, nezatěžovalo směrnici. My zajišťujeme zjednodušení a jasnost, aby to nezatěžovalo tuto eh, směrnici, aby poskytovala právní jistotu zaměstnancům na celé eh, v celé Evropě, eh, na kterou se mohou eh, spolehnout. Paní Lichtenberger eh, velice správně hovořila o subdodávkách, s tím naprosto souhlasíme. A ptala se, co můžeme učinit, abychom obcím pomohli dále kritéria fair trade a další. Dále zvažování sociálních a ekologických eh, podmínek. My se snažíme vytvořit eh, rámec, který usnadní rozhodování obcí, aby také měli eh, flexibilitu a musí to být jasné z hlediska technických specifikací. Vypracujeme tedy takovýto rámec technických specifikací, hodnocení a výběru, což nám umožňuje eh, zohledňovat energetickou účinnost, životní prostředí, sociální podmínky, aby bylo eh, možné, aby obce eh, činily správná řešení, také co se týče uhlíkových stop, dopadů dopravy, veřejných zakázek, je třeba zajistit právní jistotu, že to nebude eh, narušovat podmínky soutěže, že to nebude nijak eh, zužující, eh, že to umožní učinit platný výběr. Pan Gargány zcela jasně stanovil své priority, zaměřil se na tu nejnižší cenu. Opět eh, nemáme eh, všeobecné řešení, eh, že to lidé takto chápou, že je to při splnění kritérií kvality. Chtěli bychom se tedy odklonit od nejnižší ceny, aby to bylo širší, flexibilní definice co nejvýhodnější nabídka jistě získat eh, hodnotu za své peníze, ale to není jediný prvek. Je třeba eh, zohlednit dlouhodobé zvalování, eh, aby to nebyl takový špatný sen během veškerých řízení chceme zachovat toto ustanovení a pan Koferaty opět zdůrazňoval důležitost řešit otázku subdodávek. Já se domnívám, že to je jasné, aby tento eh, výbor zajistil jasné podmínky a stabilitu. Chápu eh, tu část ve zprávě pana Tarabaly tak, eh, že to jsou nepřímé platby, když hlavní dodavatel zbankrotuje a zanechá eh, spolehlivé společnosti, bude výjde bez peněz. A ve zprávě pana Tarabaly jsou již ustanovení, jak eh, zkoumat takovéto eh, případy, jak se takovéto případy posuzují a to je jenom správné. A také musíme mít v tomto výboru na paměti, že tu jsou důležité poznatky přímé platby subdodavateli abychom přitom nestráceli ze zřetele eh, tu podstatu i když dochází k přímým platbám subdodavatelům. To je, myslím, klíčový bod. A ještě poslední otázka, omlouvám se velice rychle. A eh, to je přechod od eh, veřejného k soukromému sektoru. Když to je, máme stávající evropskou legislativu, směrnici, kdy velkoobchod ignoroval ustanovení o veřejných zakázkách. Opět potřebujeme právní jasno a, a kompaktní směrnici. Není to vybírání e, rozinek, je to zachování zásadních e, práv zaměstnanců, které je třeba respektovat a které musí být zohledněny v přepracované směrnici. Děkuji. A na, na závěr paní Fratiny, prosím. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Velice krátce zareaguji na připomínky eh, pana toho, kterému chci velice poděkovat za to, co tady řekl v souvislosti s poštovními službami. Souhlasím s tím, co řekl, jistě je tomu tak, že Situace na úrovni Evropské unie je rozdílná, je různá. Někteří nabízitelé jsou kotováni na borze, jiní eh, jsou, se nacházejí ještě výlučně ve státním eh, vlastnictví a tudíž tady máme různé vlastnické poměry. Jistě je tomu tak, že zásada neutrality v souvislosti s vlastnickým právem je rozhodující i s ohledem na evropské právo, ale pak, když pan poslanec to říká, nelze připustit diskriminaci podle toho, zda se jedná o nějaký <clears throat> státní, veřejný či soukromý podnik. Směrnice o odvětvích se aplikuje na jednotlivé situace. <laughs> Máme klidně. My jsme tady identifikovali nejrůznější faktory. A mm, to vyplývá ze skutečnosti, že historicky viděno jsme měli nejprve státní monopol a e, ten, proto tady máme flexibilnější návrh. Jedná se o to, aby podniky e, byly přivedeny na tuto cestu liberalizace když byla schválena směrnice 2004 a potom přepracována v roce 2007, eh, byla tato oblast vyňata, protože došlo právě k liberalizaci pošt. A tady se jedná o to, aby do šlo k umožnění stejného zacházení s podniky, které mají tedy různé vlastnické formy Máme také různé nabizitele poštovních služeb, eh, kteří se nacházejí v konkurenci s nabiziteli z jiných států. Ti, kteří působí výlučně na vnitrostátním trhu, nemusí jít prostřednictvím zadávání veřejných zakázek jako ti, kteří působí přeshraničně. Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem velice poděkovat eh, všem expertkám, eh, které nám poskytly eh, tento široký vhled do situace. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, který vlastně bezprostředně souvisí s tím prvním. A sice týká se uzavírání koncesních smluv a proto dávám smlouvu panu, slovo, promiňte, panu Baldazárovi. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Téma koncesí a zadávání koncesí samozřejmě velice úzce souvisí s předešlými body. Na základě tohoto návrhu směrnice se komise, si komise v podstatě dala dvojí cíl. Na jedné straně Mm, tady existovala snaha o existenci jednoho právního nástroje pro zadávání koncesí, zejména s ohledem na skutečnost, že tady ještě stále panuje právní nejistota a mm, také poměrná nejistota s ohledem na judikaturu Evropského soudního dvora, protože tady došlo k různým výrokům a k různým soudům a je proto třeba mít jeden právní nástroj dle návrhu komise. Důležité je definovat terminologii eh, zazdávání nebo uzavírání koncesí, veřejná zakázka, eh, koncese při službách, koncese při provádění různých prací a potom se jedná také o zohlednění hospodářského rizika. To vše jsou různé situace, riziko se může vztahovat na práci, na výkon nebo na disponibilitu infrastruktur u nabizitele, nebo se může také vztahovat na specifické situace u uživatelů. A my vycházíme ze smluv v objemu nad 5 milion eur. Zjednodušený systém máme v oblasti od 2,5 do 5 milionů. Paní Lichtenbergerová již v předešlé diskusi eh, upozornila na konce se týkající se dálnic mé zemi. A tady eh, v této eh, souvislosti je nutno si uvědomit také význam lhůt. Vycházíme z toho, že se zvolí takové období, eh, které umožní příjemci zakázky splnit nabízené služby, čili dobře využít čas pro realizaci zakázky s možností nahospodařit zisk. Samozřejmě se jedná o to, aby se trh s koncesemi otevřel v Evropě. To v současné době ještě neexistuje. Stále ještě tady máme určitý protekcionistický ochranný trh v určitých zemích, státech a regionech. A máme společnost společnosti poskytující služby, které mají své vztahy s regionálními orgány a které vlastně mm, operují na trhu, kde není žádný jiný nabizitel. A tento návrh vychází z toho, že by se měl trh pro uzavírání koncesí otevřít a teoreticky by to tedy později mělo být naprosto otevřeno. Samozřejmě se jedná o umožnění hospodářské soutěže, transparentnosti, výpis veřejných řízení pro uzavírání koncesních smluv, které, jak již jsem řekl, musí mít objem vyšší než 5 milionů eur. A potom tady musí být řádné oznamování výpisu tendru. A potom je třeba mít také objektivní kritéria s ohledem na předmět zadávání koncesí. Máme tady samozřejmě kritéria, která máme všude, stejné nakládání, transparentnost a tak dále, aby došlo k objektivnímu ohodnocení nabídky. Veškerá tato kritéria tedy, která potřebujeme, abychom mohli zaručit eh, konkuren- hospodářskou soutěž. Jak má probíhat eh, práce na touto směrnicí? Dnes tady máme tedy mít výměnu názoru v našem výboru v září. Bude představeno stanovisko jako takové a hlasovat o něm budeme v listopadu na našem výboru a vítr, pardon, výbor IMKO bude potom hlasovat v září a co se týče hlasování v plénu, s tím se počítá v únoru či březnu roku 2013. To samozřejmě závisí na tom, jak budou jednání probíhat. Ale již nyní můžeme říci, že můžeme naším stanoviskem udat jasný směr eh, toho, co si eh, přejeme od příslušného výboru. Vlastně jsem ty podstatné záležitosti už řekla, přesto bych rád ještě zmínil tři aspekty. Už jsem upozornil na to, že je třeba zjednodušit právní terminologie a definice tohoto cíle ještě nebylo dosaženo, protože je třeba skutečně bedlivě rozlišovat mezi u možněním koncesí ve službách. A pro provádění určitých prací. A potom je třeba eh, jasně rozlišovat eh, i v případě, že jsou si situace velice podobné, musíme naprosto jasně ozřejmit v této směrnici, aby tady bylo skutečně dosaženo toho cíle, který jsme si přece vzali, aby prostě nedošlo ke zhoršení. Eh, důležité je také období pro udělování koncesí. Je také obtížné stanovit nějaké obecně platné kritérium, protože to by otevřelo prostor pro různá hodnocení a v tomto případě je třeba pro práce a pro služby být jasně ozřejmeno, že tady potřebujeme naprosto jasná kritéria. Článek 22 umožňuje zadávajícímu úřadu při uzavírání či poskytnutí uzavírání koncesí mít tady různé skupiny pro třeba různou skupinu prací či služeb, pakliže je to odůvodněné e chiariscono il concetto di condizioni specifiche, cosa intendiamo per condizioni specifiche, anche qui. Co tady chápeme pod specifickými podmínkami? E Je třeba zamezit tomu, aby znění nebo neurčité a ve chvíli, kdy bude harmonizována směrnice, aby tedy byly e, zaváděny zákazy realizace některých smluv nebo jejich částí týkající se právě sudodovatelství. Je třeba větší přesnosti při stanovení cílů a podmínek u tohoto nástroje pro poskytování koncesí. Děkuji, pane Baldesare. Mám tu víc žádostí o slovo nejprve paní Lichtenberger. Ano, velice děkuji. To je dokument, který eh, se nás velice týká, a týká se velice dopravy, protože eh, jsou velice jasné koncese v oblasti veřejné dopravy, ale nejenom zde. A k tomu ještě několik příspěvků. V celé oblasti veřejné dopravy již existuje legislativa Evropské unie a zde bude relativně důležité dosáhnout schody. Celá léta jsme čekali na e, postoj Rady pro veřejnou dopravu a ten postoj jsme obdrželi. Tady máme právní úpravy a musíme také dbát na to, abychom s tím udělováním licencí jako takových se nedostali do rozporu s tím, co již je uvedeno v těchto právních ustanoveních o službách ve veřejné dopravě. To je třeba zohlednit. A zde jde například tak také o to, když se budou stanovovat speciální kritéria, jak k ním budeme přistupovat. Je to například otázka bezbariérovosti pro osoby se sníženou mobilitou eh, řešena eh, stále ještě různým způsobem v jednotlivých členských státech mezi Švédskem a Velkou Británií na straně jedné a eh, mezi jižními zeměmi na straně druhé, včetně Rakouska, jsme stanovili různé priority a v těch jednotlivých členských státech je třeba dbát na to, aby byla zachována tato zásada. My jsme se připojili k úmluvě o nediskriminaci osob se sníženou mobilitou takže to je třeba zohlednit i při udělování licencí. Nevím, zda eh, soudní dvůr již vydal některé rozsudky, ale objevily se již některé otázky, eh, a myslím, že je to tedy pro právní postup nesmírně důležité. Zde platí obdobné otázky a pan kolega Baldesáre se již o tom zmiňoval, například délka to je také velice důležité délka platnosti, protože na jedné straně mají podniky určité výdaje, určité náklady, které jsou nutné, aby se tyto subjekty vůbec mohly eh, veřejného řízení zúčastnit. A na druhé straně je ten jev, pokud má mít koncese platnost 30-40 let, že přesto vznikne regionální monopol a to, čeho chceme dosáhnout, tedy zlepšení kvality pro cestující, mimo jiné, může být znemožněna, protože ten, kdo obdrží koncesi, se už nemusí dále snažit než nějaká obec nebo svaz obcí nebo veřejný subjekt zahájí e, proces proti e, držiteli e, licence, protože nedodržuje podmínky, bude nesmírně obtížné, ať je to subjekt z stejného nebo jiného státu. Takže to je takové roz to jsou takové rozpory, tato napětí, které může vést k různým výsledkům a o tom bychom se měli zmínit. Domnívám se, že to je velice důležitý bod pro celou oblast a zde se tedy jedná o nesmírně eh, důležitá právní ustanovení z hlediska je to únosné i pro menší obce nebo svazy obcí z hlediska komplexnosti musí být schopni tomu rozumět, pokud mají udělovat licence. A zase na druhé straně daří se nám opravdu stanovovat určitá kritéria tak, aby se nepředkládaly dumpingové eh, nabídky, které mohou poškodit celý systém. Je to nesmírně důležitá záležitost. Ještě jednou v oblasti veřejné dopravy musíme zohlednit již stávající legislativu protože jinak bychom se dostali do začarovaného kruhu. Trh je otevřený, e, v Německu uzavřený je ve Francii, a tak se dostáváme často do konfrontací a vytváříme problémy, takže tuto věc musíme u e, koncesí opravdu zohlednit. Děkuji. Paní Karstix, prosím. Děkuji paní předsedající. Tady hovoříme o jiné problematice. Pokud hovoříme o veřejných zakázkách a koncesích, u veřejných zakázek, o kterých jsme právě jednali, veřejná moc je zákazníkem. Nakupuje služby, vybavení, práce. U koncesí veřejná moc nabízí na trhu infrastrukturu, kterou vlastní, anebo službu, která jí byla svěřena. A v takovém případě koncese, v případě koncese služeb, je zvláštním postupem, který se zvolí veřejný úřad, aby plnila veřejnou službu, kterou má ze zákona plnit. Takže se domnívám, že u této směrnice je třeba, abychom zamezili chybě, kterou jsme udělali u směrnice o službách. Nerozlišovali jsme ty služby, které spadají do kategorie služeb v obecném ekonomickém službu od obchodních služeb před Lisabonskou smlouvou jsme právě neměli tento právní základ pro toto rozlišení. A nyní existuje Lisabonská smlouva a v Lisabonské smlouvě je protokol 26, který jasně definuje úlohu a odpovědnost a pravomoci orgánů veřejné moci pro organizování služeb. A máme tu článek 14, který potvrzuje ekonomické modality fungování služeb v obecném ekonomickém zájmu. Tedy zdá se mi, že ve směrnici o koncesích opět zavést rozlišení mezi službami obecně a službami v obecném ekonomickém zájmu. A článek 17 směrnice o koncesích, který vytváří na základě přílohy specifické podmínky pro některé služby, sociální služby, náboženské a podobně, tento článek by měl být posilněn a měl by se stát specifickým článkem pro služby v obecném ekonomickém zájmu a na základě primárního práva mimo jiné protokolu 26, ale také judikatury, protože existuje judikatura o tzv. kvazi, eh, koncesní režii a podobně. Tedy pro udělování těchto koncesních eh, smluv by tedy to mělo být upraveno takto. U služeb mezi tedy tím domácím podnikem a úplným outsourcingem s převedením veškerého rizika na provozovatele, existuje škála možností, která je velmi významná. Tedy máme tu kvazi, tedy vlastní, služby ve vlastním režii, a potom jsou tu partnerství veřejného a soukromého sektoru. I na to existuje judikatura. A kvazi eh, tedy poskytování služeb vlastní režii je omezeno na 10%, kde na 10% omezujeme podíl soukromého sektoru. Měli bychom mít mnohem pružnější a právě v této části, která by se týkala služeb v obecném ekonomickém zájmu, bychom měli uznat právě rozhodovací pravomoc eh, orgánu veřejné moci a rozlišit tedy úplný in-house a úplný outsourcing a uznat další formy, kde ta míra přenesení rizika se liší. Tolik jsem chtěla si, pane zpravodaji. Eh, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo paní Nýblerová, prosím pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat našemu panu zpravodaji za jeho vynikající stanovisko také mu chci poděkovat za to, že jak nás uvedl do tohoto tématu a chtěla jsem učinit pouze dvě velice krátké připomínky a prosím, promiňte mi mou otevřenost. Já osobně nejsem zcela otevřena tomu, zda potřebujeme vůbec takovýto návrh na uzavírání koncesí. Máme tady evropská zadání a pravidla, máme tady výroky Evropského soudního dvora, takže vůbec eh, prostě nevidím nezbytnost eh, nějakého nového návrhu, nevidím tady potřebu takového tohoto návrhu. A druhý bod, který jsem chtěla říct si zde v Evropském parlamentu již řadu let, Teď tedy vyjmu jeden specifický sektor. Stále jsme se zaobírali vodohospodářstvím v nejrůznějších výborech v parlamentu a měli jsme napříč jednotlivými frakcemi vždy názor takový, že u vodního mělo být umožněno Eh, liberalizování. Privatizace ano, ale nikoliv liberalizace. A já se obávám, že komise se snaží rozbourat to, co my jsme vlastně vždy hájili napříč všemi frakcemi v parlamentu, eh, že právě prostřednictvím, eh, uzavír, prostřednictvím této nové směrnice uzavírání koncesí by to bylo narušeno. A proti tomu se jako poslankyně tady skutečně velice vehementně bráním na každý pád zastávám tady názor, že by tady mělo být, mělo být vyňato vodní hospodářství. Děkuji vám, paní Nýblerová, za vaši otevřenost. To prospívá diskusi. A teď pan de Grandes Pascual, prosím pěkně. Sí, sí, gracias, señora presidenta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já sdílím obecné úvahy pana zpravodaje a proto se omezím jenom na dvě připomínky, spíše obavy. Nejsou ani tak mé, ale spíše jsou to obavy dotčených sektorů a dotčených subjektů, které budou prostě dotčeny bezprostřední působností této směrnice. Jedna připomínka, která se mi jeví jako logická, je, že není úplně jasná definice koncese, protože se zdá, že tady máme proti smluv určitý. Pakliže směrnice má zjednodušit eh, řešení, tak není možné přenechat prostě výklad definicím velkým monopolům. Mm, eh, zdá se tedy, že eh, tady to není jaksi dobře vyřešeno. Druhá otázka, kterou mám, je bez pochyby, že je nezbytné naprosto jednoznačně objasnit dobu trvání koncesí, eh, protože samozřejmě zejména náš právní výbor musí trvat na tom, aby tady to bylo naprosto jasně vyřešeno. A poslední připomínka, modifikace či úprava smluv je příliš rigidní, když se podíváme na komplexnost veřejných zakázek. To znamená, není možné jednat a postupovat takto rigidně, pakliže jsme v oblasti, kde komplikovanost smluv implikuje nezbytnost konkrétního postupu od případu k případu, abychom skutečně zaručili účinné působení. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám. Pane Baltasare, přejete si ještě jedno slovo? No, kredo. da, da. Domnívám se, že není na co vlastně reagovat. Chci poděkovat za předložené návrhy. To téma je složité, komplexní. Vycházím z tak trošku provokativního vyjádření. Paní Niebler, ta směrnice je nutná. A myslím, že dává možnost stanovit eh, referenční rámec pro oblast, která je velmi složitá. Hovoříme o dopravě až po sociální služby. A pojem koncese jako takové předpokládá rozdělení, které není jednoduché. Hovoříme o poskytování služeb koncese veřejných prací a případně koncese veřejných prací a služeb. A to často používá veřejná zpráva, aby zahrnula soukromý sektor. Mám na mysli například to, co jsme u nás zažili. Koncese na realizaci tedy rekonstrukce infrastruktury. A to bylo postoupeno soukromému sektoru, například pro budování hotelů a podobně. Tedy v jiných oblastech je to odlišné. Návrh paní Kastex je cený. Je třeba definovat jednotlivé odvětví a dbát těchto odvětví. Ať už se jedná o obecné služby, služby v obecném slova smyslu, až po například zprávu infrastruktury. Ale existují tu vlastně dvě potřeby. Jednak potřeba jasný právních pojmů, protože to se stane pro veřejnou zprávu referenčním bodem. Jak to říci? Vzhledem k pestrosti smluvních nástrojů, které jsou k dispozici pro veřejnou zprávu, bychom měli být schopni jasně definovat jednotlivé možnosti, které existují při využívání nástroje koncesí. A kromě toho je třeba, aby konkurence fungovala. A jednotný trh, o kterém často hovoříme, a je to jeden z nástrojů, který by měl pomoci Evropě překonat krizi, by se jinak stal fikcí, protože bychom nebyli schopni ten jednotný trh rozvíjet při obchodování mezi členskými státy, diferenciace mezi veřejnými zakázkami a využitím tohoto nástroje. To by mělo být možné i u koncesí, a to se týká zejména malých a středních podniků, protože ve skutečnosti střední německý podnik nemá možnost se ucházet o zakázku v Itálii, pokud neexistuje skutečný jednotný trh a proto musíme definovat obecně platný regulační rámec. Takže jsme na začátku debaty a věřím, že příspěvky kolegů budou k věci, jak to bylo dosud. Ve výboru Jury bychom skutečně měli určitým způsobem určit práci ve výboru INTA. A zejména ve výboru IMCO. Protože tato práce pro ně bude cená. My ještě toto téma rozpracujeme. Děkuji a nyní se dostáváme k našemu dalšímu bodu a to je zpráva paní Geringerové de Odenbergové k osiřelým dílům. Podle naše, po našem hlasování již proběhlo několik trialogových jednání eh, v březnu a v dubnu roku 2012. Danské předsednictví je také přítomno a my mm, jsme velice zvědaví na to, co nám paní Odenbergerová řekne k tomu, jak vypadá stav vyjednávání. Prosím pěkně. Dziękuję bardzo, bardzo e, Mamy już... E, Dziękuję. Następnego trilogu będzie to 6. czerwca. Již bylo stanoveno datum příštího setkání trologu a to je 6. 6. Dánské předsednictví bude mít kompletní mandát pro vedení tohoto jednání a text je do velké míry vlastně již hotov. Zbývá dořešit jenom několik drobných otázek. Článek 6, odstavec 2. Další přípustné formy využití. Již existuje příslušný návrh textu a zde jde o možnost dosažení určitého výnosu. Podle mého názoru je text komise velice dobrý a vyvážený. Sice ještě nemáme konečnou pozici rady k tomu, ale frakce EPP souhlasí s mým návrhem textu a nyní čekáme na reakce EPP a na reakci rady. Potom e, článek 6, odstavec 4a, to je nový odstavec, který se týká úhrady. A ten výraz úhrada byl pozměněn a nyní hovoříme o kompenzaci. Ještě se nepodařilo dosáhnout schody že by bylo možné využít kompenzace ještě před využitím díla. Úplně s tím nesouhlasíme, protože před využitím díla můžeme hovořit o licenci, ale ke kompenzaci může dojít až po užití díla. Z právního hlediska je prostě vyloučeno zde hovořit o kompenzaci. Kompenzaci nelze poskytnout předem. Rada by chtěla dát členským státům na výběr. Zda eh, má dojít k té úhradě nebo kompenzaci před či po využití díla. Myslím, že ale tady nemáme volné ruce, že to musí být stanoveno po užití. A ještě další otázka, ten rozhodný den, je to článek 1, odstavec 3. A týká se děl, které byly vytvořeny po tom rozhodném dni. To znamená, že k ním nemůžeme přistupovat jako k osiřelým dílům. Toto datum eh, zde bylo odstraněno, ale my jsme pro jeho obnovení a to pouze pro rozhlasové stanice. A to z toho důvodu, že předpisy po roce 2002 zavazují rozhlasové stanice, aby zveřejňovaly veškeré informace o autorech. Samozřejmě zde můžeme uvést rozhodný den, ale nemůžeme vyloučit, že se v budoucnu opět nestane, že se budou zveřejňovat osiřelá díla. Tedy toto datum 31.12.2002 bychom mohli zde opět uvést, ale s platností pouze pro rozhlasové stanice. A ještě jedna otázka, která se týká děl, kdy je více držitelů autorských práv. Jsou to tedy poloosyřelá díla. Rada navrhla příslušnou formulaci, ale když jde o použití tak zvaného poloosyřelého díla, pak je smysl v podstatě stejný tak, jak se na to díváme my. To znamená, že je možné zveřejňovat tato díla. Potom článek 3, bod 1, který se týká důkladného hledání držitelů práv, a to u každého díla, each work. To důkladné vyhledávání by se mělo provádět opravdu u každého díla. A potom tu jsou určité nesrovnalosti. My jsme se vyslovili proto, abychom zde hovořili o dobré vůli osob, které zahájí takovéto důkladné hledání autora a domníváme se, že u každé knihy, u každých novin, u každého filmu by se měl hledat autor a představovali jsme si to takto. Když by chtěl někdo nalézt autora určité publikace, tak by eh, se měl skontaktovat s vydavatelstvím a to vydavatelství má veškeré informace o držiteli práv. Komise i rada zastávají názor, že u každého jednotlivého díla je třeba zahájit hledání autora. Když je v knize asi tisíc obrázků, tak je nutné provést tisíckrát toto vyhledávání, ale to je de facto nemožné. Já bych si to dovedla eventuálně představit takto. vyhledávání každého jednotlivé publikace, ale já si nedovedu představit, že bychom měli hledat autora u každého jednotlivého obrázku, mapy a podobně. To by bylo naprosto nemožné. A vím, o čem hovořím. 15 let jsem pracovala v rozhlase. A pokud budou předpisy takto formulovány, může se stát, že třeba filmy budou eh, muset eh, celá léta čekat a nebude možné je vysílat. Domníváme se, že je samozřejmě zapotřebí provést důkladně, eh, důkladné vyhledávání autorů u každého díle, ale s využitím těch strojů, které uvádíme na začátku, ale to by mělo postačovat. Tato otázka je tedy ještě sporná, protože komise zastává názor, že zde musíme hovořit o each work, o každém díle a nyní článek 3, odstavec 4. Kdyby existovaly společné databáze osiřelých děl a takový je záměr tohoto právního aktu. Tedy pokud budou existovat takovéto databáze, a budou v nich uloženy ty přeskoumané, osiřelé, osiřelá díla, pak to bude záležitost, která bude užitečná samozřejmě pro všechny. A tím by se měl zabývat úřad v Alicante. Takové jsou úvahy Samozřejmě eh, se možná budou muset změnit kompetence agentury, ale já jsem v podstatě pro. Tento úřad má k dispozici příslušné prostředky a to vede k úsporám jednotlivých členských států. A potom ještě jedna nesporná záležitost. Dnes odpoledne budeme hlasovat o novém právním základě této směrnice. Evropská komise vytvořila a navrhla právní základ, který by ale rada chtěla změnit. Jsem proto. Možná, že tu dnes jsou s námi zástupci komise a chtěla bych je požádat o vysvětlení. Proč byla navržena tato změna? Proč má být nový právní základ lepší než ten původní? Tak to by bylo vše z mé strany. Očekávám vysvětlení a příští setkání trialogu 6.6. bude, doufejme, úspěšné a při tom jednání se ukáže, zda záhy budeme moci jednání ukončit nebo bude nutné druhé čtení. Děkuji. E, vypadá to, že to bude ještě hodně práce. Pan Engström se hlásí o slovo a potom paní Nýblarová, prosím. Thank you. Uh, we had e, Děkuji. Uh, komisařka Cruz byla v Inku před dvěma týdny a obecně hovořila o digitální agendě pro Evropu a podobně. A také zmínil ociřelá díla, jakožto předitost. já jsem se velmi těšil na tuto směrnici, protože je to přísně vymezená oblast. Ale bohužel, jak to vypadá teď, je to věc, bohužel poměrně zbytečná. A tato směrnice nepovede k masové digitalizaci. Článek 7 byl úplně odstraněn, takže není možné, aby to pomohlo evropské ekonomice. Veškeré komerční aktivity byly naprosto zapovězeny a v článku 6 je dokonce odměna za nekomerční použití. Jeden z velkých problémů je, že bohužel zástupci knihoven se dostali velmi pozdě k této práci v tom procesu. A jejich příspěvek nebyl vzat v úvahu, ale v současné podobě ta směrnice je velkým zklamáním a to, co zmínila paní Geringer, říci, že každá ilustrace v knize, kde vlastně vydavatel je neuvedl ilustrátora, to je naprosto neschudné pro knihovny. V současné podobě jsem skutečně nesmírně zklamán. Ale chci zmínit takovou formálnější záležitost. Jak paní Gerger uvedla, tu byl návrh eh, v trilogu vytvořit databázi osiřelých děl. Ta myšlenka vznikla v trilogu. Nikdy nebyla projednána ve výboru nebo v jiném výboru parlamentu. Ale říkám, že to je špatný nápad. Ale zřejmě to je dobrý nápad. Ale je to opravdu rozsáhlá záležitost. A Zatím se to vůbec tak neprojednávalo. Ve srovnání, když jsme jednali o dalších aspektech a no, novinkách a svěřili jsme tedy odpovědnost za statistiky v oblasti porušení autorského práva, což je velmi omezený úkol bez konkrétního právního dopadu. A bylo to extenzivně projednáno, zpráva z vlastní iniciativy tomu předcházela. A nyní v tomto kontextu navrhujeme vytvořit obrovskou databázi, která bude mít bezprostřední právní dopad. A vůbec se o tom nejedná. Takže je tu obrovský rozpor v postupu. Takže já bych se přimlouval za obnovený mandát v tomto směru. Já nemyslím, že to špatným nápadem nám si, že tento úkol, ale je to skutečně třeba tento nový nám vrch eh, řádně projednat. A měli bychom opět jednat o tom, proč to děláme. Chceme pomoci knihovnám, anebo to schválujeme jenom proto, abychom něco schválili a skutečně ten nové téma si zaslouží tedy nové pověření. Děkuji. Debite. Děkuji, paní Nýblerová, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Než se dostanu k jednotlivým bodům, dovolte, abych udělala takové tři úvodní poznámky. Za prvé chci poděkovat paní zpravodajce za úvod do tématu a ráda bych připomněla, vycházím tedy z toho, že u těch závěrečných porad v trialogu se bude držet toho, co bylo dáno jako mandát. My jsme odhlasovali to v právním výboru a dohodli jsme se na určitých záležitostech a pak by mělo tedy platit to, na čem jsme se dohodli. To je tedy jedna věc. To, co jste právě řekl, eh, kolego, o vašem zklamání, eh, že se to netýká jak si rozsáhlé digitalizace všeho, to tady se odráží debata, kterou máme i v souvislosti s akta. A to znamená, jakou váhu poměřujeme vůbec autorskému právu. A myslím si, že třeba eh, pomýšlet na to, že tady by se mělo jednat o privilegovaná veřejná zařízení, která budou smět používat osiřelá díla. O tom jsme diskutovali, když jsme, hovořili, když jsme tady diskutovali o působnosti, hovořili jsme také o tom, že tady máme nakladatele, kteří také mají ve svých archivech kulturní statky, že bychom jim umožnili určité oprávnění k digitalizaci, ovšem to je ještě v diskusi. Ale, eh, jak řečeno, jedná se tady o privilegované umožnění zpřístupnění těchto děl pro veřejný sektor. Ale není možné, abychom tady prostě udělali revoluci v autorském právu. Eh, o tom můžeme diskutovat dál s komisí, jak chceme nově definovat autorské právo, eh, ale není možné prostě všechno nadspat do sítě já si myslím, že tady se pokous, pokoušíme prostě zdigitalizovat kousíček, eh, ale opravdu s mírou, protože ta digitalizace sebou vždycky nese riziko, že s ohledem na soukromé organizace může dojít ke zkreslování hospodářské soutěže. To byly tedy moje mm, úvodní poznámky s ohledem na to, co teď řeknu. A teď bych se rada vyjádřila ke konkrétním bodům, o kterých se ještě jedná v trialogu. K prvnímu bodu na to již eh, vlastně upozornila naše zpravodajka článek 6 odstavec 2, kdy se jedná o to, co je přípustné užívání užívání osiřelých děl. kdy je třeba jaksi pečlivě dohledává, to se tady udává. A tady bych ráda připomněla původní text komise, protože tady komise počítala s článkem 6 a 7. Definovalo se mezi zpřístupňováním, odlišovalo se mezi zpřístupňováním v článku 6 a v článku 7 se kromě toho v omezené míře umožňovalo komerční mm, prodávání. My jsme v právním výboru, ale také velkou většinou ve výboru pro kulturu odhlasovali, že škrtneme článek 7, že prostě nedojde k žádnému komerčnímu využívání tečka. Že se jedná pouze o zpřístupnění osiřelých děl prostřednictvím digitalizace. A teď tady jaksi zadními vrátky se toto téma eh, zase objevuje Eh, ve smyslu snahy rozšíření toho článku 6 ve směru větší komercializace. To rozhodně nebyl úmysl našeho parlamentu a naše frakce rozhodně to hájet nebude. Naopak. My jsme, eh, a vždycky se, to, co se vždycky tematizovalo v trialogu, bylo, že není možná digitalizace a zpřístupnění pakliže prostě se za to nebude muset nic zaplatit. To znamená, uvažovalo se o těch poplacích, eh, které budou moci vybírat tyto veřejné instituce. Já se domnívám, že to by mělo prostě umožnit jednotlivým institutům Eh, také eh, té spoplatňování, ale eh, to vlastně na to paní zpravodajka už upozornila v tom, že tady je orientace na náklady, abychom prostě dospěli k mm, větší možnosti, než jak je to ve stávajícím textu. K tomu já se ale potom ještě vyjádřím. Druhý bod, to je článek 3 odstavec 1 a o tom se také zmínila paní zpravodajka. Tady se jedná o otázku, na co se má vztahovat to pečlivé hledání. Eh, mandát k vyjednávání byl diligent research pro každé dílo, for each work. For each work, pro každé dílo. A tady tedy se domnívám, že pak, když nechceme přepisovat autorské právo, musíme zůstat u této formulace each work. To teda na tom nám nesmírně záleží, aby třeba nějak materi... Pakliže určitý materiál v knize nelze přiřadit, pak, když tam je deset třeba fotografií, tak je třeba provádět pečlivé dohledávání i k těmto deseti fotografiím není, nebo obrázkům. Není prostě možné tady uvádět horu kategorií, kde, je, kde se má provádět to pečlivé dohledávání a kde ne. E, platí to pro každé jednotlivé dílo i když se to týká fotografie, na, které se, na kterou se třeba vztahuje autorské právo. Buď teda to budu vztahovat na všechny, nebo na nic. Článek 3, odstavec 1. Naše formulace by měla zůstat zachována. Další bod, článek 6, odstavec 4, písmeno A. Tady se jedná o otázku povinnosti eh, vzetí zpět eh, v případě možného zneužití. To znamená, když eh, se tady používají eh, osiřelá díla, tak pro případ, eh, že prostě by tady došlo k objevení nějakých autorů třeba na obrazy nebo tak, tak je třeba v předpolí zaplatit peníze na základě do určitého fondu nebo prostě určité peníze, kterými se potom jaksi zaplatí ti majitele autorských práv, ale v každé zemi je to jiné, protože každá země má jiný předpis. A poslední bod, a to už bude také můj závěr, to je působnost a tady bych vlastně chtěla říct si to, co jsem řekla už na začátku. Já bych se chtěla skutečně zasazovat o to i v rámci triologu, aby se tady působnost nesnižovala, aby eh, tady byly zahrnuti i nakladatele či vydavatele. Eh, argument komise byl eh, k vynětí tedy nakladatelů, že u nakladatelů není žádné kulturní dědictví a to tedy považuji za eh, naprosto neakceptovatelný argument. Já jsem již na posledním zasedání našeho výboru řekla, když se podívám jenom do špíglu, jaký archiv byl tady prostě nazbíran v písemných dílech, Eh, a tak tady prostě se musí hovořit o kulturním dědictví, a když nebudu do, hovořit o kulturním dědictví, teda nevím, co by to mělo být. Dobře beru na vědomí, že je velice obtížné eh, nějak blíže popsat eh, či mm, definovat ten pojem publisher, ale každopádně já bych zůstala u toho, na čem jsme se dohodli zde na výboru. Děkuji a slovo má nyní paní Tain a potom pan Berlinger. Já bych ráda požádala všechny řečníky, aby jaksi se nevyjadřovali příliš dlouho a bez březe, protože tady máme také zástupce komisa rady a my potom musíme změnit sál, abychom společně s výborem pro ženy se účastnili orientačně hlasování. Ano, pokusím se velice stručně popsat postoj ALDE, tedy za prvé článek 6, bod 1 bod 2. My souhlasíme s tím kompromisním návrhem. Také jsme původně byli pro vypuštění článku 7. Domníváme se, že je to velice dobrý kompromisní návrh a podíváme se, co zde bylo navrženo jako doplněk, který EPP doufejme včas před jednáním trilogu předloží písemně, zda to budeme moci převzít či ne bude to záviset na konkrétní formulaci. Dále článek 3, bod 1. Stejně jako eh, paní Niebler zastáváme názor, že je třeba zkoumat každé dílo. To je naprosto jasné a ty argumenty zde již zazněly. Pro mě to souvisí také, je to můj pozměňovací návrh 33 k tomu článku 3.2 a jsem ochotna ho stáhnout v případě, kdy zde zůstane each work. A je to také v souvislosti s eh, dobrou vírou. Good way face mě sice nikdy moc nepřesvědčovala, to by znamenalo pro členské státy, že hledat bude ten, kdo má náladu. A jsou to opravdu velké rozdíly mezi členskými státy při dohledávání. Toto je značné omezení dohledávání, je to již velký kompromis, takže nejsme jsme ochotni přijmout ještě další kompromisy a e, další ústupky u dohledávání. Třetí bod, prior compensation, s tím nemáme vůbec žádný problém. Pokud je to přání některých členských států, kompenzace je vždy. Pokud ji vypočte soudce, bude to vždy stejná částka, tak je to naprosto eh, jedno, zda se předtím složí nějaká částka a potom zbytek se vymáhá žalobou nebo zase vyplácí ex post. To byly, myslím, obavy některých členských států, že to bude záviset na finančních eh, poměrech, že nebude k dispozici dostatek peněz. Co se týče data, ale byla od počátku pro zachování toho data. Bohužel nás eh, hlasování ve výboru přehlasovalo. Od té doby vznikla nová směrnice a všichni věděli, že je třeba eh, čistě a řádně pracovat eh, od tohoto data a E, nemají být privilegovaní lidé, kteří budou porušovat zákony, e, kdy nebudou provádět dostatečné dohledávání. Neměli by být privilegováni ani poté. A já si myslím, že je to škoda, že toto datum zde platí pouze pro rozhlasové stanice a ne pro ostatní společné databáze. E, to vzniklo také jako kompromis pro vyjednávání na trialogu, aby bylo možné eh, eh, se nás se, si ověřit, zda dílo autorů je tam uvedeno eh, pro eventuální kompenzace. To je tedy ten hlavní smysl. Eh, na trialogu se hledají kompromisy, o kterých nebylo možné předem diskutovat. A poslední bod vydavatele by podle názoru ALDE jste neměli být uvedeni. To se týká veřejnosti. Já to vidím velký rozdíl mezi muzeem a mezi eh, kinem. Například eh, v postupy mi soukromý vydavatel a nebo eh, kino, proto by neměli zde být uvedeni. A to je názor většiny, tedy Myslím, že tuto linii sleduje hlavně Alde. A teď ještě obecně, co se týče obav pana Engstréma, že nedojde k digitalizaci. My máme tento krásný program, který komise podpořila, kdy do pěti eh, minut je možné eh, provést dohledávání. Můžeme posadit studenta k počítači, který to dohledá a myslím, že v praxi se ukáže, že to dobře funguje. Přednedávnem jsem byla v Iráku výrobků a prastaré spisy, eh, které obsahovaly eh, eh, malby z 13. nebo 9. století, byly digitalizovány. Já jsem se na to zvlášť podívala před touto diskuzi ve schátralých prostorách pověsili lampu a plátno a někdo to prostě ofotil a za krátkou dobu, do dvou měsíců, tyto staré spisy, které se rozpadají při dotyku, všechny budou k dispozici na internetu, takže otázka digitalizace není až zase tak složitá. Děkuji. Děkuji. Pan Bellinger, prosím. Grazie. Děkuji. Já bych chtěl především zdůraznit a poděkovat eh, kolegyni Geringer, protože odvedla velmi záslužnou práci a také práci eh, velmi náročnou s neustálými pokusy nalézt eh, řešení. A zdá se, že se jí podařilo najít tato řešení a někdy to bylo obtížnější. To říkám proto, protože jsme zvyklí a já velmi rád pracuji v tomto výboru v parlamentu, protože my skutečně se snažíme o konvergenci. A právo to umožňuje, ale je tu také politický základ, nejenom právně technický. A takto se nám daří dospět k výsledkům spolupráce mezi politickými skupinami, protože si opravdu přejeme, aby evropský právní prostor šel ku předu. A ta evropská složka potřebuje konvergenci zejména v krizové fázi, kterou zažíváme. A téma autorských práv je trem v patě, protože vidíme, jaké jsou rozdíly a rozdíly se neustále vypichují mezi právem k přístupu a právem na odměnu. A je tu mezi tím vlastně prvek kulturního spoždění, kdy jsme nezachytili význam internetu, kde je mnohem četnější možnost přístupu pro miliony lidí k umění. A to je velmi odlišné od minulého vztahu mezi autorem díla a spotřebitelem myšlenky či díla. A to tady také pocitujeme. A musím říci, že ti, kteří nejvíce čekali od eh, skutečnosti, že komise si vybrala velmi inteligentně konkrétní téma, jakým jsou osiřelá díla, ti, kteří čekali mnoho asi nenašli výsledek, který by splňoval tato očekávání. Já nesouhlasím s kolegem Kristianem, že by to klamání bylo absolutní. Myslím si, že těch několik málo výsledků, ke kterým jsme díky houževnatosti lidé dospěli, začínají odkrývat nové možnosti zejména pokud je o digitalizaci. Možnost, že by osiřelá díla byla digitalizována, i když eh, důsledné vyhledávání je velmi náročné a už tady se vlastně vyjadřuje určitá, určité podezření vůči knihovnám, protože říkáme knihovnám, buďte důsledné. Takže dochází k, urč, k určité spozdělosti, pokud je o pojetí knihovny. Knihovna je z povahy věci důsledná. Knihovna prostě se liší od knihkupectví v tomto slova smyslu. A myslím, že se nám přece něco podařilo. I když tento aspekt je velmi obtížně uchopitelný. My doufám, že se k tomu vrátíme a že Barnier nám předloží tuto legislativu, protože si stále myslím, že otázka spravování děl je problematická. Ve skutečnosti by bylo potřeba vycházet z moderního pojetí zprávy, nikoli z minulosti. Dnes máme internet. Pokud je o Barnierův návrh, to všechno tam vidět není, protože harmonogram se posouvá po každé. To chci zdůraznit a to nám vůbec nepomáhá. Další věc. Článek 7. Já souhlasím. Nebyla to taktika pro obohacení knihoven, které by obchodně využívaly díla. Ale je to otázka nákladů. Kdyby bylo možné něco udělat, proto, aby se poskytly prostředky na snížení nákladů pro knihovny, tak by to bylo pozitivní. K tomu jsme nedospěli, je třeba pokračovat dále. Myslím, že bychom se měli snažit o řešení, protože to bude každopádně krok předu. Děkuji mnohokrát. Ráda bych dala slovo zástupci rady panu Trebienovi aby nám z hlediska rady po této podnětné diskusi představil názor komise, kde je pan Tregen. Prosím pěkně. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně prvé řadě bych chtěl poděkovat vám všem za to, že jste se zde shromáždili. Chtěl bych se také zmínit o tom, že se již konaly dva trialogy a ten třetí již byl pevně stanoven 6. června. Trialogy probíhaly v pozitivní atmosféře a rada má ten dojem, že se nám podařilo dosáhnout začného pokroku. Zbývá tu jenom ještě několik otevřených otázek, jak vidíte paní Geringer je eh, zhrnula a vysvětlila, za to vám velice děkuji. Nebudu hovořit o podstatě těchto otevřených otázek, protože o nich budeme muset diskutovat na trialogu. A jak již bylo řečeno, eh, některé eh, názory se již formují z pohledu rady. Máme důvod k optimismu, že se nám podaří nalézt uspokojivá řešení pro všechny zúčastněné a těšíme se na to, že e, přikročíme tady k, další, k tomu dalšímu trialogu příští týden. Já bych nyní chtěl pouze říci, že doufáme, že se nám podaří 6.6. nalézt řešení. Děkuji vám. Děkuji. Chtěla by komise vystoupit, zastupuje jí Marco Giorello. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě bych chtěl říci, že se komise připojuje k radě v tom, že bychom chtěli paní zpravodajce poděkovat za pokroku, kterého se podařilo dosáhnout během trialogu. Také se domníváme, že se tedy velice blížíme dosažení konečné dohody a že s optimismem přistupujeme ke zbývající práci, která nás čeká příští týden, ale také se domníváme, že se nám podaří přijmout tuto směrnici, která je důležitým krokem k vytvořením eh, jednotného digitálního trhu v oblasti autorských práv, pokud mám odpovědět na otázku právního základu, potom několik eh, slov na vysvětlenou. Pokud to dobře chápu, budete o tom zítra hlasovat. Komise souhlasí s návrhem, který předložila Rada, a to na změnu právního základu oproti původnímu návrhu komise. Rada navrhuje tři články. Obecný článek 1.1.4, eh, to je eh, obecný základ eh, a doplněn dvou, dvěma články, který se týká je to 53 a 62, týká se služeb a ustanovení provozoven. Návrh rady reprezentuje co eh, byl záměr komise od samého začátku, když šlo o právní základ. Já v tom nespatřuji skutečnou změnu návrhu komise, ale je to spíše náprava těch chyb, eh, které se dostaly do původního návrhu komise. Nebyli jsme správně citováni. To jsou ty dva články, které se týkají eh, služeb a založení provozovny tedy z pohledu komise nejde o nic e, jiného než o nápravu těch chyb a je to v souladu záměru komise od samého počátku e, na řešení navrhované radou je konzistentní, je e, souladu s AKI a s myšlenkou autorských práv od existence směrnice o autorských právech a opírá se o těch, eh, ty tři články, které se týkají eh, eh, svobody služeb a vytváření provozoven. Takže my se pouze držíme stávajících postupů stanovených ve směrnici o autorských právech. A dále, co se týče návrhu použití osiřelých děl, co se týče služeb a založení provozovny, tak jde o vzájemné uznávání osřelých eh, eh, děl a máme tu doložku o vnitřním trhu ve směrnici a eh, tyto tři články tedy vytvářejí tu, ten právní základ. Děkuji, děkuji a na závěr má slovo paní Geringer de Udenberg, protože mnohé z těch věcí už jste zazdělo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji všem účastníkům této rozpravy, děkuji také radě a komisi za dosavadní spolupráci, která byla v skutku dobrá. Co se týče jednotlivých otázek, které zde zazněly, a připomínek článek 3 odstavec 1 a formulace each work, ráda bych vám připomněla, že naše stanovisko, které bylo přijato ve výboru, tato slova škrtla each work. Nenacházejí se v původním textu, takže byste neměla říkat, že to bylo součástí mandátu, to v textu nebylo. My jsme to tak přijali a proto původní text, který byl přijat zde ve výboru, tuto formulaci již neobsahoval. To je tedy i naše současné stanovisko. EPP a ALDE hlasovali proti a tak máme teď naše stanovisko, které je výsledkem kompromisu, co se týče vydavatelů. Ráda bych připomněla, že původně ve, vaš, ve našem návrhu ještě před hlasováním e, jsme tam chtěli zahrnout soukromé radiové rozhlasové stanice a vydavatele. Při hledání kompromisu EPP požadovala, aby se odstranili tedy vydavatele, ale já jsem tedy souhlasila s vyškrtnutím článku 7, ale tento článek 7 nebyl podpořen EPP během e, konečného hlasování takže byly vyškrtnuty ty soukromé rozhlasové stanice, ale zůstaly jenom vydavatele, které, kteří nejsou žádnou veřejnou institucí. Můžete mi říci, jak soukromý vydavatel může využívat osiřená díla nekomerčně? Žádnou takovou možnost nemá, protože každý vydavatel pracuje za účelem zisku. Pracuje tedy komerčně. Čili to je v rozporu, to prostě se protiřečí. Vydavatelé byli popsáni radou a komisí jako ti, jako takové subjekty, eh, které by tato směrnice neměla zahrnout. A proto nemůže soukromý podnik pracovat nekomerčním způsobem, protože každý podnik je komerční i rada, i komis tady viděli fundamentálně rozdíl. Co se týče kompenzací, já jsem za naprostou subsidiaritu v této záležitosti. Velice ráda bych, aby kompenzace byly skutečně ve výlučné působnosti jednotlivých členských států. Kompenzace by neměly být eh, vyplaceny před použitím, před použitím díla. To je jasné. A domnívám se, že to je třeba ještě upřesnit. Čili jak by měla vypadat úhrada kompenzace na vnitrostátní úrovni, to je tedy třeba ještě upravit, ale eh, samozřejmě k tomu nemůže dojít k vyplacení této úhrady před použitím. Co se týče eh, vysílacích eh, stanic, a dne, od kdy to má platit, to jsem... Přivručíš ty dáte, tylko... E, je... E, ten rozhodný den se, by se měl zpátky navrátit do textu. E, směrnice z roku 2001 praví, že vysílací stanice musí mít odpovídající informace to znamená, že tento rozhodný den by se měl opět ve směrnici, v textu směrnice objevit. Na naše přání. Je třeba vyřešit tento problém. My jsme chtěli vytvořit určitý rejstřík, rejstřík všech příjemců této směrnice, aby tato směrnice mohla být lépe implementována. Má prostě existovat takový rejstřík pro všechny. OCHIM, tato agentura, má odpovídající technickou infrastrukturu a má také odpovídající technický software. A takový rejstřík u Ochimu by tady mohl představovat praktické řešení. To je tedy možnost, jak vyřešit tento problém. A skutečností je, že tyto údaje musí být eh, sbírány a zpřístupněny tím to bude všechno uzavřeno. Čili to by zůstalo všechno v rámci Ochymu. To jsou tedy všechno, všechny mé připomínky, které v současné době jsem chtěla říct 6. června, jak již jsem vám oznámila, eh, se sejdeme s dánským předsednictvím. Já jsem zcela nepochopila, co řekla paní Niblerová, protože se jedná o stanovisko ke článku 6, odstavec 2. Chtěla bych tedy ještě jednou eh, se zeptat, co si myslíte o článku 6 odstavec 2, protože za podpory všech politických skupin pakliže by nebyl podpořen tento článek, museli bychom jít do druhého čtení. A pak by tady existoval nový text, který by opět obnovil článek 7, protože jsme měli většinu ve výboru Jury pro tento článek 7 v původní verzi. ALDE nás teď podporuje. Dříve bylo ALDE rozděleno, ale teď nás ALDE podporuje. Dříve bylo příliš mnoho hlasů, při hlasování bylo 26 hlasů a přitom tam mohlo být přítomno zastoupeno jenom 24 hlasů. No dobrá, to hlasování bylo tedy akceptováno, přijato, ale i bez ALDE máme podporu pro komerční využití ve článku 6.2, anebo pakliže tedy nebudete souhlasit, tak ve druhém čtení. A teď prosím o váš příspěvek. Dobře, takže ještě velice krátký komentář ze strany paní poslankyně Niblerové ještě umožním, ale skutečně velice stručně, protože musíme změnit sál a já vám musím ještě oznámit eh, pár krátkých informací. Díky, paní předsedkyně. Je tady spousta věcí, které bych ráda okomentovala, ale omezím se na dvě věci. Článek 6 odstavec 2. Když se podíváte na kompromisní text komise, který eh, byl také projednáván v trialogu, tak bych velice ráda měla na konec doplnění. Tam je poslední věta. Such organization may generate revenues in the case of such users. To je tedy původně navržený text a tady bych ráda měla doplnění. Cituji. purpose of covering uh, the, the costs of um, digitalization and making available uh, orphan works. Zitat Ende. Also wenn Konec citátu. Jestli to bude tímto doplněním vyjasněno, abychom generálně prostě všechno nevylučovali, například letní festival, nějaké veřejné rozhlasové a televizní stanice, eh, kde se vydávají také peníze pro digitalizaci a zpřístupňování digitálních děl, tak se za to může naše politická skupina postavit. A jinak obecně mi dovolte učinit jednu poznámku v trialogu se bude jednat příští týden, ale každý výsledek, o kterém se vyjednává v trialogu, musí také ještě projít Evropským parlamentem. To znamená, musí se o tom hlasovat v plénu a pak pakliže je tady přání, abychom jako parlament výsledek trialogu mohli odhlasovat, paní zpravodajko, tak by bylo dobré taky zapojit paní zpravodajko ostatní politické skupiny do přípravy, tak jak jsem na to eh, zvykla během 12 let v parlamentu. Děkuji. Děkuji vám. Mám sdělení, které se týká dalších bodů na pořadu jednání bod 8, dotvoření jednotného digitálního trhu. Ten teď už samozřejmě projednávat nemůžeme, je ale zapotřebí dodržet a sdělit lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, to je 21.6. A pokud nám to čas dovolí, tak ke konci programu budeme projednávat stanoviska stejně jako 9 a 10. Oba body pořadu jednání, obě stanoviska kolegy Mesároše i tato obě stanoviska mají jako lhůtu k předkládání pozměňovacích návrhů 21.6. Končím teď naší schůzi a vyzývám vás, milé kolegyně, milí kolegové, abyste se odebrali do sálu 5G3, kde se koná to orientační hlasování. O vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Paní Lichtenberger, ano, pan kolega Mesároš, který tu je, vidím, se ještě hlásí o slovo. Nejprve dám slovo panu Mesarošovi. Velice stručně, prosím, a potom i paní Lichtenberger. E, ne, žádám vás, abyste prchali ze sálu. Oba kolegové, kolega a kolegyně se ještě hlasí, hlásí o slovo. Paní předsedkyně, chtěl bych upozornit na skutečnost, že v uplynulé době se nám eh, nepodařilo dodržet stanovený časový rámec a před dvěma týdny bylo řečeno, že se o mých stanoviscích bude diskutovat dnes a já bych nyní rád věděl, zda se eh, mé zprávy dostanou eh, na pořad jednání dnes, protože v 15 hodin máme slyšení a potom budeme pokračovat v diskuzi. A já tu zítra nebudu a bylo by mi opravdu líto, kdybych se toho nemohl zúčastnit. Bevor ich antwort... Než odpovím na vaši připomínku, dostane slovo paní Lichtenberger, která se chce asi také vyjádřit ke svému stanovisku, které je na pořadu jednání. Bude to ke konci dnešního dne. Chtěla bych vám dát slovo. Já samozřejmě chápu vaše pochybnosti poradím se a navrhuji, aby pan předseda Léne, který zde bude odpoledne až v 15 hodin, až eh, se eh, toho eh, jednání zúčastní pan komisař Ševčovič, aby se zmínil hned na začátku, kdy bude možné projednávat vaše zprávy. Počítáme, že se budou projednávat ke konci pořadu jednání, ale chápu, že jste zejména paní Lichtenberger se dívá velice smutně a skepticky. Doufám, že pochopíte, že to z časových eh, důvodů není možné. Eh, pan poslanec Léne na začátku jednání v 15 hodin to oznámí. What could we do? There's nothing else we can.